Dear colleagues. Vážení kolegové. Señoras y señores. Please be seated. Pros, prosím, posaďte se, pokusme se utišit. Jak jsem říkal, musíme eh, tady projít si tři složitá hlasování která musíme tedy projít. Bude to komplikované, bude to trvat dlouho, takže prosím, především vás chci požádat o maximální součinnost, abychom překonali komplikace tohoto složitého hlasování a abyste pomohli eh, předsedovi projít celou tou procedurou eh, protože můžou eh, eh, pak když dojde k nějakému zmatenému hlasování, tak eh, pak zůstávají otevřené pozměňovací návrhy a odhlasuje se kompromisní návrh a tak. Tak prosím, buďte tak hodní, snažte se maximálně usnadnit tu práci. Toto bude asi nejstrašnější případ, jaký jsme kdy zažili. Než začneme hlas, hlasováním, chtěl bych poblahopřát italským kolegům, kteří slaví 150. Eh, výročí sjednocení Itálie, která je eh, s významným členem Unie, takže gratulujeme k vašemu výročí. Sì, sì. A připomínám samozřejmě hlasovací karty. Doufám, že si jste všichni vědomi toho, že budeme hlasovat elektronicky taky, takže musíte se ujistit, že vaše elektronická karta je správně zasunutá. Paní Intervelt, děkuji. Nechtěla jsem o to žádat před komisařkou, ale mohli bychom od vás dostat e-mail nebo jiné písemné vysvětlení týkající se eh, pravidel zasedání se zavřenými dveřmi. Ano, musíme to prodiskutovat, protože jsme eh, postup postupovali tím obecným postupem pro jednání in camera a některé jiné výbory si stanovili, že při zasedání in camera asistenti mohou zůstávat, ale my se musíme ujistit, že pokud máme zasedání se zavřenými dveřmi, ta pravidla jsou dostatečně respektovaná a to projednáme na příštím zasedání. Mně nešlo o asistenty, mně šlo o přítomnost lidí, kteří nemají nic společného s Evropským parlamentem. A my ani nepotřebujeme, aby to bylo za zavřenými dveřmi, ale pro příště je třeba vědět, kdo tu smí být a kdo tu nesmí být a potom to aplikovat. Určitě. Já pochybuji, že by kdokoliv z přítomných lidí byl jaksi člověk, který nemá s Evropským parlamentem nic společného. Ale samozřejmě uh, ujistíme se o tom, že když je to za zavřenými dveřmi, tak je to za zavřenými dveřmi a jinak to nemá smysl samozřejmě. Takže přistoupíme k prvnímu orientačnímu hlasování, které se týká návrhu směrnice o práva na informace v trestním řízení. Spravodajkou je paní Birgit Sipl a můžeme začít. Kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Ano. Paní Flotr? Ano, druhá část eh, pozměňovacího návrhu 139 není pokryta pozměňovacím návrhem 1, takže o tom se bude hlasovat. Je to tam uvedeno eh, v hlasovacím seznamu. Hovoříte o kompromisním návrhu 2? Hlas SIP E, trestní řízení. To bude asi omyl, to se, a jste si asi popletla s jiným hlasováním. Takže dva. Na kompromisní návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh tři. Máme tady několikrát oddělené hlasování. První oddělené hlasování, eh, pří, povolený přístup, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Na, tak to zkontrolujeme. Ne? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale musíme se o tom ujistit. Takže hlasujeme teď. Je to oddělené hlasování k kompromisnímu návrhu číslo 3, je tam těch oddělených hlasování 6 k kompromisnímu návrhu číslo 3. Šest částí, prosím, paní Sipl. Jenom aby to bylo všem jasné, o čem hlasujeme. Pokud hlasujete v rámci odděleného hlasování, když hlasujeme ano, tak to znamená, že, si, že, ten, že toto je odhlasované, že to ponecháme a když ne, tak to tam nechceme. Dobře, dobře, já jenom, aby to bylo jasné. Takže První oddělené hlasování elektronicky hlasujeme teď. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to 28 proti, bylo zamítnuto. Druhé oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, zřejmě stejnou většinou. Třetí oddělené hlasování, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtvrté, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pát, T, to je ústní pozměňovací návrh z ALDE, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ústní pozměňovací návrh Albrechta, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A Nyní cel, eh, obecné hlasování o kompromisním návrhu číslo 3. Eh, chcete ještě ten, ten poslední ústní pozměňovací návrh? Takže teď budeme hlasovat o tom posledním ústním pozměňovacím návrhu o pan Albrechta. Prosím, hlasujeme teď. Končím hlasování. 31 pro, 19 proti, návrh byl přijat. Takže nyní celý pozměňovací návrh kompromisní číslo 3. Kompromisní návrh číslo 3, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh 55 paní Latford, oddělené hlasování o větě at the point when those rights become applicable. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ne? Zkontrolujeme to? Dobře, tak to zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat těsnou většinou, ale přijat. Takže nyní přistoupíme k návrhu 61 oddělené hlasování věty as they apply in national law, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnutý. A nyní pozměňovací návrh 75. Kde pro? Proti? Drželi se? Návrh byl zamítnut. Pak tady mnoho pozměňovacích návrhů odpadlo v rámci kompromisu, takže kompromisní návrh 4. Budeme hlasovat odděleně o návrhu paní Latford tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní kompromisní návrh čtyři v celku, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 78. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl zamítnut. Tak to zkontrolujeme. Dobře, takže zkontrolujeme elektronicky tento pozměňovací návrh číslo 78, protože 76 odpadlo, takže 78. Dobře, takže ne, takže pozměňovací návrh 79, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. A nyní Některé odpadají a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh číslo 6, tam máme oddělené hlasování o článku 6.3b. O tom budeme hlasovat zvlášť. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. Čili teď hlasujeme o kompromisním návrhu 6 jako celku. pro, proti, drželi se, návrh byl přijat. Takže dál. Kompromisní návrh 7. s ústním pozměňovacím návrhem Latford, čili nejprve ústní pozměňovací návrh, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní kompromisní návrh 7 v celku, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. Návrh 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl taky zamítnutý. Já myslím, že to bylo zamítnuté, ne? Máme to zkontrolovat? Dobře, takže 104, pozměňovací návrh 104. Hlasujeme elektronicky teď. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Takže dál. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 112. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo zamítnuto, myslím. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 116. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 10 s oddělením hlasováním o návrhu paní Latford. Prosím. Desítka, teď je to desítka budeme hlasovat odděleně, kdo je pro, proti, drželi se, návrh byl přijat, je mi to líto, paní Latford. A nyní kompromisní návrh 10 jako celek. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní jich mnoho odpadá, A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Zase jich několik odpadá a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu číslo 11 a tady odděleně budeme hlasovat o návrhu paní Latford. Kdo je pro eh, návrh paní Latford? Kdo je proti? zdrželi se, bylo přijato a nyní na kompromisní návrh 11 celkem, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Zase mnoho návrhů odpadá a dostáváme se k návrhu 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Ne, dobře, tak to zkontrolujeme. Je to návrh 36, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže dál. Mnoho jich odpadá. 137. Návrh 137. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. Zase jich několik odpadá. Teď se dostáváme k pozměňovacímu pozměňovacím návrhům preambule. Číslo 26, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 29, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 12, zase oddělené hlasování, paní Latford, tedy nejprve e, toto, takže kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout, zamítnout, ne, přijat. Je, pa, paní Latford hlasovala proti, takže, ale ona nemá většinu. V hlasování bylo pozitivní. Takže nyní kompromisní návrh 12 cel, dohromady, kde pro, proti, držel se, Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 30. Kde, kde pro? pro? Pro, pro. Teď proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 31. Kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 15, zase s oddělením hlasováním, paní Latford, takže nejprve toto, kdo je pro, Proti? Drželi se, návrh byl přijat. A nyní kompromisní návrh 15 jako celek, kde pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34. Kdo je pro?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 budeme uh, hlasovat o návrhu 37, jak zní, tak pro, kde je pro? Proti? Zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto. My, to je zamítnuto, nebo zkontrolujeme si to elektronicky. Já myslím, že je to zamítnuto. Ano, prosím, elektronicky. A můžete nám vysvětlit, proč nejprve hlasujeme o tom původním návrhu a teprve po druhé až o, té, eh, o tom odděleném hlasování, proč je to obráceně než obvykle, že tak je to v seznamu hlasovacím, to se stane. To se stane. Máte pravdu, no, máte pravdu, eh, ale tak, tak to tady máme, že napřed je ten původní návrh a potom eh, ten oddělený. Takže nejprve 37 bez takže nejprve bychom hlasovali o tom návrhu 37 bez slov as far as practicable. Nemáte proti tomu žádné námitky? Že bychom nejprve hlasovali pouze o slovech as far as practicable. Ano, teď bychom hlasovali odděleně o slovech as far as practicable. Tak. Takže, teď nejprve o as far as practicable takže návrh byl přijat. A nyní návrh 37 v celku, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Takže zkontrolujeme si to elektronicky. Návrh 37. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 44, kde je pro, proti, zdrželi se, nevím, tady to nebylo jasné, takže si to zkontrolujeme elektronicky, je to pozměňovací návrh 44, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Chyběly zřejmě ruce socialistické frakce, proto mi nebylo jasné, jak to vypadá. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat o konečném výsledku. Eh, hlasujeme teď. Končím hlasování. Ne, končím hlasování. Ano, takže bylo přijato 49 pro, i proti, takže gratuluji. Moving on. A přejdeme k druhému hlasovacímu seznamu je to neméně důležité téma. Máme orientační hlasování. E, je to zpráva Simona Bozutila o Frontexu. Takže zahajujeme. Yeah. Yeah. Yeah. Regarding those with, those with falls, okay. Yeah, yeah, those with fall. Okay. This is going to be a little complicated. Tohle bude trochu komplikovanější, takže vás žádám o toleranci už raději v předstihu. Kompromisní návrh jedna pro, proti, zdržel se, přijato. 139. Pozměňovací návrh 139, kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, domnívám se. Ano, zamítnuto. A teď kompromis 4. Tady máme e, dílčí hlasování na pět částí. První, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Třetí, pro, proti, zdržel se, přijato. Čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A pátá, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď kompromis číslo pět Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 222. Kdo je pro? pardon, 212 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 103. Eh, tři části. První, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? E, druhá část 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A třetí část 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, ústní, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď eh, pozměňovací návrh 107, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. 107. Hlasujeme o 107. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Je to přijato. Návrh je přijat. Tak prosím, zvedejte ty ruce pořádně, ať vás vidím. A teď 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh. AFET 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 111. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 112. Ne, zkontrolujeme 111, hlasujeme o 111, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato poměrně těsně. A teď 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100 de... Pozměňovací návrh 10. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. A teď zkontrolujeme desítku, protože to nebylo tak úplně jasné, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 10, zahajuji hlasování a teď končím hlasování. Návrh byl přijat. Ano. A teď 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ano, bylo to zamítnuto, takže 116. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 117. Stažená. 11. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, obouvá se předseda, přijato. A teď 119. Pro, proti. E, myslím, že je to přijato. Myslím, že je to přijato, ale pokud to chcete zkontrolovat, tak to můžeme zkontrolovat. Zkontrolujeme 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, návrh byl přijat. A teď 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 a teď jich řada padá pod stůl a třináctka je na řadě. Takže kdo je pro, kdo je proti, to se zdržel, přijato. čtrnáctka a šestnáctka. Budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Patnáctka, odstavec 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat, eh, zamítnuto. A AFET 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 15, od, pod odstavec 2a, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 129. Ne, omlouvám se je tady ještě pododstavec 3, eh, takže pozměňovák 15, pododstavec 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 131, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, takže o tom nebudeme hlasovat a přesouváme se 134 taky stažen. Dobře, takže AFED 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15, odstavec 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, přijato. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Některé teď vypouštíme a na řadě je 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 19. je stažena, 20. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. AFET 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné. Takže AFET 14, zahajuji hlasování. AFET 14, zahajuji hlasování, končím hlasování.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. AFED 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152 byla stažena. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 154. A k tomu ústní pozměňovací návrh od pana Lambrinise. Takže přijato. A teď AFET. Ne.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A FED 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh od zelených ke 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 162. 162. Zkontrolujeme to. Ano, v pořádku. Ten předchozí, dobře, takže ten ústní pozměňovací zelených, teď o něm budeme hlasovat, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Na řadě je 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 100, pardon, 30. 30. Pro, proti, zdržel se, přijato. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 165. Kdo, se, eh, kdo je pro? Aha, tak ten vypouštíme. Ten se ruší.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 Kdo se zdržel? Přijato. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170. Aha, tak to je lingvistická záležitost. Nehlasujeme o tom. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 39, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 171, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, ano, dobře. Kontrolujeme 173. Zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. AFED 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. And, uh... 178. Kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. 180, kde je pro, proti, držel se, přijato. 181, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45, 45, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 184, kde je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 185, kde je pro? Proti? Zdržel se přijato. 186, kde je pro? Proti? Zdržel se já myslím, že to je přijato. Tak si to zkontrolujeme elektronicky, hodně se zdrželo, ale dobře, myslím, hlasujeme teď o návrhu 186. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dál. 187, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 47 jsme teď měli. 48. 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 188, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 189, kdo je pro? Proti? drželi se, přijato. 49 pro? Proti? drželi se, přijato. 50 stažená. 191, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 190. Neodpadá. Dobře, 190. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 51, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 195 je taky staženo? Ne. Tak je to staženo nebo ne? Dobře, takže stahujete i číslo 195, dobře. Nebo ne? Zůstává? Paní Guillaume? Tak zůstává ten návrh nebo je stažený? Stažený, je stažený. 197 teď. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 196, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 198 pro? Proti? Zdržel se přijato. 199, kdo je pro? proti, Zdržel se, to je, myslím, zamítnuto. To zamítnuto. AFE 26, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 201, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200, AFE 27, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Já jsem viděl jenom, že EPP hlasovala proti, jestli se nepletu. Zkontrolujeme si to elektronicky. Dobře, takže AFET 27 hlasujeme teď. Končím hlasování. přijato. 200, návrh 200, dvě části, dílčí hlasování, první část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 202, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 203, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 204, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 205, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 206, kdo je pro? 206, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 57, eh, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 207, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 208, pro, pro proti přijato, 58 pro proti přijato. Ne, to bylo zamítnuto, zamítnuto, ne? Viděl jsem, že EPP hlasuje proti. Dobře, tak to zkontrolujeme. Já viděl jenom, že EPP hlasuje proti, ale dobře, zkontrolujeme si to. 58, návrh 58, hlasujeme elektronicky teď. 58. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Dvěstě deset, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 213, kdo je pro, proti zdržel se, přijato 216, kdo je pro, proti zamítnuto. 216, kde je pro? 15, 215. Kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. 214. 214, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A dostáváme se. A FED padá. 60, kde je pro? Proti? Drželi se přijato. 61, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Chcete to zkontrolovat? Šedesát jedna to bylo. Návrh 61, ten byl přijatý. Nyní AFED 29. AFED 29, kdo je pro? Proti? Drželi se, přijato. Návrh 219, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 218 pro, proti, zdrželi se přijato. Původní text komise článku 14, druhý odstavec, tedy hlasování, kde je pro originálním textu komise, kde je proti, přijato. 226, 226, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto. 227, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 afet, e kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFE 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 233, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, eh, přijato. 234 s ústním pozměňovacím návrhem to odpadá, to bylo přijato. 235, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 236, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 237, 237, kdo je pro, proti, e, zamítnuto. Afet 34, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 238, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 239, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 241, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Další je stažený. 63 neodpadá, takže 63, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. Přijato. 244, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 245, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 246, kde je pro, proti, zdržel zamítnuto. 247, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 250, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 251, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 252, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 254, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A f 36, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 253, kde je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A nyní Preambule, pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, držel se přijato. 72, kde je pro, proti, držel se zamítnuto. 73 a 74 jsou identické, tak kde je pro, proti, drželi se, přijato. AFET 1, kde je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to přijato pro, kvůli těm, kteří se zdrželi, já nevím, pletu se. Já vím, že to je těžké, ale já ty ruce fakt nevidím. Já, já se snažím to nějak spočítat, ale koordinátoři, když nezvedají ruce, tak já nevím. Takže eh, to zkontrolujeme elektronicky. A FET 1 a FED 1. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 75, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A FED 2, kde je pro? AFET 2 proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto. Jde o to, že já vidím tady v těch řadách eh, rozpory, takže prosím vás, kontrolujeme si hlasování o návrhu AFED 2. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 77. Kdo je pro? E, zamítnuto. 78 pro, proti zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi zamítnuto, a FED 3 pro, proti, zdrželi. Teď je to přijato. Zkontrolujem? Zkontrolujem. Tentokrát liberálové hlasovali ano. No dobře, tak si to zkontrolujeme. Takže AFED 3 hlasujeme teď. Končím hlasování. Rejected by one vote. Hlas, je to zamítnuto jedním hlasem. Eh, takže tak to je, prostě to platí. Favor. 80, kde pro? Osmdesátka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Oprověříme si tu osmdesátku. Takže kontrolujeme osmdesátku. Zahajuji hlasování. Nyní ho uzavírám. čtyři eh, pro, čtyři kde pro, eh, proti, eh, zamítnuto. 83 kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84, kde je pro, proti, zamítnuto 85, kde je pro, proti, zdržel zamítnuto 2, kdo pro, proti, zdržel zamítnuto, přijato 86, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 3, číslo 3, kde pro, proti, zdržel Přijato 87, kdo je pro? Proti? Zdržel zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 89 pro? Proti? Zdržel zamítnuto. 90 pro? Proti? Zdrželi přijato. 92 kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh zelených. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. AFED 6. Kdo je pro? proti, zdrželi zamítnuto. 95 proti, zdrželi zamítnuto. 94, kde pro, proti, zdrželi přijato. 97 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 98 pro, proti, zdrželi, přijato AFET 7, kde je pro, proti, zdrželi, přijato 99 pro, proti, zdrželi, přijato 100 pro, proti, zdrželi, zamítnuto 101 pro, proti, zdrželi zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi zamítnuto. A nyní návrh rezoluce. Budeme hlasovat v některých odstavcích. Návrh 69 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 70 je stažena, 71, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém textu, kdo je pro, proti, elektronické. Máte pravdu. Elektronické hlasování, to závěrečné. Prosím, končím hlasování. 43 pro, 7 proti. Tak gratuluji, pane Buzutile. Já si dovolím vzít slovo jenom na pár vteřin, abych moc poděkoval všem stínovým zpravodajům za velikou spolupráci a hlavně s poradcům a mým asistentům a těm dámám, eh, té dámě, co sedí vedle vás, opravdu moc děkuji. We thank all the assistants and the services. Not, not Děkujem. Není to lehká práce, ale ještě nemáme všechno za sebou. Ještě to není všechno. Máme ještě třetí hlasování, takže to ještě chvilku potrvá. Třetí hlasování bude také dost napjaté. Takže já vás opět prosím o spolupráci. Máme ještě určitou práci před sebou. Eh, vidím paní Holmajer, jak se hlásí, prosím. Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové a kolegyně, chtěla jsem úplně na začátku poděkovat zpravodajce a svému spoluzpravodajci za to, že jsme skutečně i v případě velice obtížných bodů v posledních eh, dnech eh, našli společné názory. K tomuto tématu, k tématu migrace, chci říci, že to považuji za velice důležité téma, že tedy tady máme opravdu širokou schodu na půdě parlamentu. Bohužel jsme se nedostali ještě dál u dalších třech obtížných bodů. Tam jsme nedospěli k žádnému společnému jménu jmenovateli. Ale já chci říci, bez ohledu na to, jak to dopadne, považuji za velice pozitivní, že jsme se pokoušeli najít a pokoušíme se najít u těchto tří bodů také schodu, protože čím šířejí se bude tato tematika probírat, tím lépe budeme moci vystupovat pro, e, oproti radě a budeme moci posunout celé to dosie dál. Proto tedy chci děkovat eh, všem, kteří se eh, Eh, podíleli na práci, i když jsme se zcela neschodli u těch tří obtížných bodů. Děkuji za vaše připomínky, paní Holmajer. Jak jsem řekl, teď eh, musíme eh, přejít ke třetímu hlasování. Nebude to snadné, musím ještě učinit určitá oznámení, než začneme s hlasovací procedurou a žádám vás o e, spolupráci, protože už tak trošičku začínám ztrácet e, hlas. Takže ta oznámení za prvé. Došlo k nějakým úpravám na poslední chvíli, e, které byly odsouhlaseny vlastně velmi nedávno, v posledních hodinách. Za prvé chci, abyste věděli, že zpravodaj souhlasí s pozměňovacím návrhem 109 pozměňovací návrh 43 se ruší a 200 51 eh, a 252. Pokud tyto dva budou přijaty, tak ten předchozí se ruší. Následující eh, pozměňovací návrhy byly staženy. 85, 156, 238, 280 a 272. A ústní pozměňovací návrh byl předložen paní Hirsch. Je to kompromis 10, článek 38. Prosím, paní kolegyně, ano, velmi malou technickou poznámkou. Tady prostě teď už není možné si nic v této rychlosti poznamenat, takže to prosím vás potom jednotlivě připomeňte, ty změny. Ano, pokusím se. Pokusím se hlídat ty pozměňovací návrhy, které budou vlastně vypuštěny po té, co prohlasujeme ty další. Teď, jak víte, hlasujeme o návrhu ohledně mezinárodní ochrany. Je to přepracované znění. Spravodajkou je paní Guillaume a zahajujeme. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 80 je lingvistický, takže 1,80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Šestka, 2,80 a 3,80 ne. Šestka a 2,80 jsou e, totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 84, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Je staženo? Ne, budeme ještě kontrolovat předchozí pozměňovací návrh. Takže sedmička. Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. 85 je stažen, 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 87. Kdo je pro?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 92 a 93 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kontrolujeme. Kontrolujeme 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 19 proti, návrh je přijat, teď devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 97. Ústní od paní Flotr. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Desítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, zkontrolujeme. 98. Hlasujeme, e, zahajuji hlasování. 98. Hlasujeme o 98. Teď konec hlasování. 22 pro, 26 proti. Návrh je zamítnut. Na řadě je číslo 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Myslím, že je to zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme, chcete-li. Kontrolujeme 111. Eh, Hlasujeme o pozměňovací návrhu 111. Zahajuji hlasování. Přijato. Sto desítka? Chcete to zkontrolovat? Jistě takže kontrolujeme. Vracíme se ke 110. 110. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Teď je na řadě 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 16, 119 a 120 jsou e, totožné. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 121. Kdo je pro? 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127, kdo je pro? 127, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Liberálové a EPP hlasovali společně, jak jsem viděl, je to přijato. Chcete zkontrolovat? Dobře, kontrolujeme. Ne, tak nekontrolujeme. Dobře, 129, kdo je pro? 129. Ne, ještě 128. Opravuje se předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. <clears throat> Kdo je pro?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 Hlasujeme elektronicky, zahajuji, končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. A teď 142, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 144, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 152 Ano, to jsem říkal, 152 zůstává. OK. Do we agree that 152 is falling too? Takže souhlasíme s tím, že tu 152 také vypouštíme dobře, takže teď je na řadě 178 na straně 10 strana 10 hlasovacího seznamu 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 180, pro, proti, zdržel se, přijato. 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 181, kdo je pro, Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Favor. Against. Abstentions. Rejected. Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 184. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 26. Ne, pardon, 27. Nebudeme kontrolovat 184 nebo ne? 184 elektronicky, tak nekontrolujeme. Ale ano, kontrolujeme elektronicky. 184. 184. Zahajuji hlasování. Rejected. Now. Dobře zamítnuto, takže 27, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 185, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 186, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 187, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 188, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 28 a 189 jsou identické, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 191, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 192 proti přijato. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 196, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 199, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 200, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 29, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 202, kdo je pro, Proti, zdrželi se zamítnuto 203, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 30, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato 204. Ano, je to tak? Ne, 30. Ne, Pardon, takže 204, ano, 204, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. 205 a 206 jsou identické, takže společně, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto, kdo je 207. Chcete to zkontrolovat? Já mám pocit, že je to zamítnuto, ale dobře, budeme hlasovat elektronicky. O návrhu 206 a 205, které jsou identické, hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 209 pro, proti, zdržel zamítnuto. přijato. 210 pro, proti, zdržel se zamít, zamítnuto. Aha, já měl pocit, že hlasujete pro, ne? Aha, ne? Dobře, tak to zkontrolujeme elektronicky. 210, hlasujeme. Hm, jo. Jo, je to zamítnuto. Tady jde o to, že ty ruce není člověk na časování načasování zvedání rukou. Dobře, tak. 211, kde je pro? Proti? Zamítnuto. 212, kde je pro? Proti? Zdržel zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 214 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 31, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, 215, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, zamítnuto. 216. Pro, proti, zdrželi zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zdržel přijato. Takže kontrolujeme. Chcete o tom hlasovat? Elektronicky, dobře. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Je to přijato. Je to přijato. 217, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 218, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato 219, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 220, pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto, 221, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 222 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 224, kde je pro, proti, zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 225, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34 je staženo. 226 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 227 to zkont- kontrolujete 226, ještě si to zkontrolujeme. 226 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 28 pro, takže návrh byl přijat. 227. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 229 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi přijato. 233 pro, to minulé, myslím, bylo přijato. Nebo zamítnuto. Já myslím, že přijato. Bylo. 233, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 234 pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 235 pro? Proti přijato. 35, kde je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 236 pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 237 pro. Proti. Drželi zamítnuto. 238 je staženo. 36 pro. Pro proti, zdrželi přijato. 237, 239, pro, omlouvám se, 239, kdo je pro, kdo je pro, 239, proti, drželi se zamítnuto. A nyní 37, kde je pro, proti, zdrželi přijato. 241 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi, znovu Znova, prosím vás. Nebo 38, chci vidět ty ruce, 38, kdo je pro. Proti, drželi se, přijato. 240 staženo, 242 pro, proti, drželi zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi přijato. 244 pro, proti, zdrželi přijato. 244, ne, to padá. 243, eh, tam zkontrolujeme hlasování. 243, prosím. Končím hlasování. Takže teď řada návrhů odpadá, jestli se nepletu, a dostáváme se až k číslu 200, 249 a 250, které jsou identické. Takže hlasujeme o nich společně, kde je pro, proti, 249 a 250 dohromady. Takže znova hlasujeme. 249 a 250 dohromady. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 43 padá. 44, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 253, kdo je pro? 253. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 254, kdo je pro? 54. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 255, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 256 je staženo. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 47 a 257 jsou identické. Takže dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 259, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 260, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto 261 pro, proti, zdrželi zamítnuto 263 pro, proti, zdrželi zamítnuto 244, 264 pro, proti, drželi zamítnuto 264, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48, kdo je pro návrh 48, proti, zdrželi se přijato. 265, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 266, kdo je pro, proti, Zamítnuto 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 10, kdo je pro? Proti? Ano, prosím. Ale to je tvoje. Když bylo řečeno, řekl jste, že tedy máme pozměňovací návrh k tomuto kompromisu 10. Tam v německé verzi je překladová chyba. My jsme se dohodli se SD zelenými a EPP na tom, že v názvu bude European Safe Country Concept, že se štkrtne slovo European, stejně tak jako první odstavec, který už nedává žádný smysl původně druhý odstavec se stane prvním odstavcem a jako bod F se zavádí. Provisions of the Geneva Conventions without any geographical limitations, Hinweis tedy odkaz na ženevskou úmluvu. Navíc se ještě dozavádí toto. By law and, und damit a tím tedy automaticky se posunuje číslování směrem dozadu. Ale to je samozřejmě technický předpoklad a technické pokračování. To je vše. Děkuji. Děkujeme paní Hirš za vysvětlení k ústnímu pozměňovacímu návrhu, který byl prezentován ke kompromisnímu návrhu 10 v článku 38. Já doufám, že jste to všichni zaznamenali, na čem tedy došlo k dohodě. Kompromisní návrh 10. Ano, paní Holmajer? Hlasování k článku 33 se vy, vyřídilo, nebo by se vyřídilo tímto kompromisem, takže k tomu nemusíme hlasovat, protože se to vztahovalo na kompromis 10. Do you agree? Souhlasíte? Souhlasíme. Paní Hirš? Ano? Dobře. Takže budeme hlasovat kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Takže odpadlo mnoho pozměňovacích návrhů a dostáváme se k bodu 271. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ano, ano. 272 je staženo. 273, kde je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 274 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, pro, pro, prosím, kdo je pro, ať zvedne ruku pořádně. A teď proti. Zdrželi se. Přijato. Bylo zamítnuto. Já myslím, že to bylo přijato. Já jsem viděl víc rukou na začátku. Chcete to zkontrolovat? Samozřejmě všichni jsme unavení. Ale když nebudeme pořádně zvedat ruce, tak to je těžké potom. Ujistuji, to bude ještě těžší. Takže prosím vás, hlasujeme o bodu 51 elektronicky teď. Končím hlasování. 28 pro, bylo to přijato. Tak, 52, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 275, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 276 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 279 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 278 pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, držel se, přijato. 200 80 stažená, 281, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 283 pro, proti, zdrželi se, přijato. 284, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 285 pro, proti, zdržel se přijato. 286 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní preambule. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi zamítnuto, přijato 57 pro, zdrželi přijato 58 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi přijato 62 pro, proti, zdrželi zamítnuto 63 pro, proti, přijato 64, kde pro, proti, přijato 65 pro, proti, zdrželo se přijato 66 pro, 66, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 76 pro, Proti? Zdržel se? Ne, omlouvám se, říká předseda. Neviděl jsem dost těch rukou. Ještě 671, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 4 a 78 jsou totožné, takže společně pro, proti, kdo se zdržel, myslím, že přijato. A 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď budeme hlasovat o takto modifikovaném textu. Dva jsme opomněli, předseda, zdá se, že jsme dva pozměňovací návrhy opomněli při hlasování. Omlouvám se, takže budeme se muset vrátit na stranu 17. Jsou to dva pozměňovací návrhy na straně 17. Je to 251 a 252, ty jsou totožné, takže budeme o nich hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je přijat. A ještě 44. Pozměňovací návrh 44, dole na straně 17, poslední pozměňovák na straně 17, číslo 44, kdo je pro. Teď je to 4 a 40. Myslím, že jsme hlasovali o 3 a 40. Ne, je to obráceně, naznačují mi, takže budeme hlasovat o 43. pozměňovacím návrhu, ten tedy padá, ten se vypouští, takže je to 44. Bylo mi řečeno, že jsme o něm nehlasovali. I technické eh, spolupracovníky prostě musíme občas omluvit, protože mohou učinit chybu. Takže ne, je to v pořádku, dobře, všechno máme za sebou a teď už konečné hlasování o takto modifikovaném textu elektronicky. Zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Text byl přijat 28 hlasů pro, takže paní Guillaume blahopřejme. Děkuji vám za práci, děkuji vám za vaši trpělivost, paní Latford. Omlouvám se, vteřinku jako mluvit, jako, mluvím jako někdo, kdo není dost trp, trpěliví. My bychom chtěli eh, požádat koordinátory o spolupráci. S tímhle jsme strávili dvě nebo tři hodiny eh, a možná, že to nebylo tak snadné jako na jiných zprávách, eh, například práce na kompromisních návrzích, které dělala paní Sipl se stínovými zpravodaji. Já vím, že to, co chci, možná není úplně snadné, ale asi bychom to ještě měli trochu probrat prostřednictvím koordinátoru. E, možná velká disciplína, velký respekt pro kompromisní návrhy. Myslím si, že by to bylo zasloužilo ještě nějaká další zasedání. E, já vám mohu jen říct, paní Latford, že e, trpělivost nebyla nikdy moucností, to za prvé. Za druhé, dělám maximum pro to, aby se věci urychlily ale někdy prostě to trvá opravdu hrozně dlouho, je to zdlouhavé, všichni bychom měli spolupracovat. A e, takhle to prostě je v výboru Libe. My prostě máme tyto masivní e, hlasování víc než jiné výbory a prostě všichni můžeme přemýšlet o tom, jak věci zlepšit a zrychlit, zvýšit výkonnost koordinátorů a všech členů výboru. Pan Morales, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že to bylo eh, opravdu velmi náročné hlasování a bylo to dobře vedeno. Děkujeme za spolupráci a uvidíme se příště, odpovídá pan předseda. We'll be again at 3 p.m. This... Uvidíme se zde opět v 15 hodin.